Um, right, Dobrý den, kolegové. Mám tady zpravodaje a stínové zpravodaje z ALDE a SD. Nemám žádnou zprávu o tom, zda ti ostatní přijdou nebo ne, ale vím, že Danuta také musí předsedat svému výboru, takže navrhuji, abychom začali teď. Už je po deváté hodině. Jsem si jistá, že zpravodajka a stínoví zpravodajové znají pozadí tohoto návrhu, který vydala komise v červnu roku 2012. Z procedurálního hlediska je to trošku komplikované, protože musíme mít slučitelnost s Gozésovou zprávou o dvojbalíčku, ale komise nenavrhuje, že by se ten návrh aktualizoval. A myšlenka je ta, že v průběhu schvalovacího procesu na radě proběhnou určité změny. Komise řekla, že ji zajímá náš názor. Pokud jde o nás, tak my můžeme pouze říci ano nebo ne. Ale samozřejmě můžeme naznačit, eh, jakým směrem se chceme ubírat a budeme doufat, že komise a rada to vezmou v úvahu. To je tedy procedurální postup a teď tedy dávám slovo zpravodajce Danutě Hübner. Děkuji, Sharon. Eh, Jak jste řekla, ano, je zde toto pozadí. Už si možná pamatujete, že od roku 2002 jsme měli v legislativě Evropské unie nástroj poskytující finanční pomoc členským státům, které nejsou členy eurozóny, ale které by měly problémy s přístupem k externímu financování. Bylo to Lotyšsko, Rumunsko a Maďarsko z těchto zemí. A pro eurozónu jsme měli také další nástroje kvůli krizi. Měli jsme FSM a pro země ne eurozóny, tedy mimo eurozónu, prakticky neexistovaly žádné další nástroje. Konečně komise navrhla nějaké úpravy stávajícího nařízení, aby udržela krok se změnami a změnícím se rámcem pro eurozónu. A právě proto tedy máme Toto aktualizované nařízení, aktualizované ve světle finanční krize, zavádí také nové nástroje, také dva typy úvěrových linek eh, pro tyto země. A pokud je o postup, velmi stručně, eh, my můžeme pouze říci ano nebo ne, jak jste říkala, takže máme teď dvě hlavní možnosti. Můžeme mít zprávu z vlastní iniciativy, ve které jako výbor a jako parlament eh, můžeme uvést své myšlenky, svůj náhled, eh, svá očekávání vůči radě, vůči členským státům, pokud jde o další úpravy návrhu komise. A pokud nebude žádný prostor pro zprávu z vlastní iniciativy, protože pořád ještě čekáme na odpověď. Můžeme postupovat prostřednictvím usnesení výboru nebo eventuálně dokonce dopisu, ale spíše je to tedy rozhodování mezi zprávu z vlastní iniciativy a usnesením. A pokud jde o načasování, tak já doufám, že nejpozději do poloviny ledna budu mít eh, návrh zprávy abychom to koncem ledna mohli prezentovat na výboru Ekon, což by nás přivedlo na plenárku někdy v dubnu. Teď jde o to podívat se na to, co ze zprávy Jean-Paula se by mělo být přidáno do tohoto nařízení, ale já bych také navrhovala výboru Ekon, aby zvážil určité další věci, které by se tam mohly vložit. Už jsme se sešli s kolegy z Evropské komise, kteří samozřejmě sledují Gozésovu zprávu, jsou plně informováni o těch změnách a jasně řekli, že také aktualizují současné nařízení s ohledem na všechny ty novinky, které parlament přináší prostřednictvím Gozésovy zprávy. Doufáme, že také zohlední nějaké další prvky, které vyplynou z naší práce, tedy z mé a stínových zpravodajů. Pokud jde o Gozésovu zprávu, my považujeme za důležité, aby zde byly rovné podmínky pro země, kde se platí eurem a kde se neplatí eurem. Důležité je tedy, aby se upravil makroekonomický program, protože ten nahradí celou řadu monitorovacích kroků, proto je to tedy velmi důležité a očekáváme také, že dojde k určitým úpravám, pokud jde o posílený dohled, to bude platit pro státy, které budou eh, získávat tuto podporu, tuto pomoc. A pokud je o transparentnost a skládání účtu, tak tam je role výboru ECON v celém tomto procesu a také v tom, jakým způsobem bude komise informovat a prezentovat určité záležitosti. Očekáváme tedy transparentnost, která bude zajištěna. A pokud je o jisté drobnosti spojené s tímto procesem, tak parlament tam přináší opravdu řadu novinek prostřednictvím Gozésovy zprávy. Je zde ještě pár věcí, které bych ráda uvedla do svého stanoviska k této zprávě související s definováním určitých věcí, které nejsou příliš jasně vymezeny, především pokud o přechod mezi různými nástroji a podmínky. Možná určitou úvahu by si vyžádala také potřeba pro členské státy které nejsou členy eurozóny, požádat eh, komisi o povolení, když eh, žádají o půjčku MMF, což tedy není případ členských států eurozóny. Pak jsou zde věci, které se týkají proporcionality a subsidiarity a pak je zde jedna věc, kterou nemůžeme změnit, ale myslím si, že bychom to měli začít prezentovat jako eh, důležité téma a to je také ta možnost vytvořit pro země mimo eurozónu takový daňový backstop, daňovou zarážku v kontextu dohledu, v kontextu jednotného dohledového mechanismu. Souvisí to s tím, že země mimo eurozónu, které se tedy budou účastnit eh, SSM, nebudu zmiňovat ty, které se to účastnit nebudou, tak na rozdíl od členských států eurozóny nebudou mít tyto backstops. Takže já bych navrhla dvě, tři možnosti, které bychom mohli zvážit eh, potenciálně jako tyto zarážky a doufám, že to také bude v nejbližší budoucnosti za to v úvahu. Problém je, že jsou zde limity, pokud jde o úroveň finanční podpory, protože tento finanční nástroj, který je eh, založen na zajištění ze strany Evropské unie, tak tam je limit 50 až 60 miliard eur. Pravděpodobně ale bude potřeba větší financování, takže ano, jsou zde problémy, ale byla by tedy nutnost eh, přijmout smlouvu SM, pokud chcete, aby členské státy, které nejsou euro, tedy v eurozóně, aby se účastnili ESM a aby se účastnili rekapitalizace bank, ale musíme se podívat tedy na různé možnosti. Je zde možnost eh, mezi vládní smlouvy, jako jsme měli u ESM, a jsou zde i další možnosti, které mám ve své zprávě. Takže už jsme tedy měli první schůzku zpravodajů a já doufám, že v lednu to uděláme tak, že to bude probíhat poměrně rychle paralelně s Gozesovou zprávou. Děkuji. Ano, děkuji. A teď eh, máme stínové zpravodaje. Děkuji. I když zde udělujeme pouze svůj souhlas, eh, tak eh, si myslím, že se k tomu můžeme vyjádřit a já podporuji návrh zpravodajky, abychom měli zprávu z vlastní iniciativy nebo tedy minimálně usnesení. Po předběžných diskusích eh, mohu říci, že mé stanovisko je ve stejné linii jako stanovisko zpravodajky a myslím si, že v tomto kontextu hospodářské a finanční krize Státy, které nejsou členy eurozóny, nyní mohou mít k dispozici více finančních nástrojů. A já si myslím, že toto může být důležitý krok vpřed, aby zde byla finanční pomoc pro členské státy, které nejsou v eurozóně. Je nutno tuto pomoc zlepšit. Pokud jde o výši této pomoci, o které už se zmínila zpravodajka, tak já si myslím, že je dobré, že ten součet 50 miliard eur zůstane nezměněn, ale chci také upozornit na to, že vzhledem k tomu, že chceme uvést do souladu podmínky pro žádání o finanční pomoc, chceme, aby byly stejné podmínky pro eurozónu i pro neeurozónu, tak si myslím, že bychom měli alespoň tedy čerpat ze stejné úvěrové linky. Samozřejmě to je nemožné, protože je to politické téma, ale já jsem na to chtěl upozornit, protože možná bychom se mohli podívat na to, zda můžeme nalézt právně životaschopné řešení. Já budu očekávat, eh, jaké bude nakonec to načasování podle toho, jaké možnosti budeme mít, tak budeme mít buď zprávu z vlastní iniciativy nebo usnesení. V každém případě si myslím, že máme dobrou zprávu. Děkuji. Děkuji. A teď Ole Schmidt za Alde. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také Danutě Hibner. Už jsme měli první schůzku a alespoň já jsem se na této schůzce i s komisí hodně dověděl. A myslím si, že je to opravdu vítaná revize tohoto nařízení. Sdílím ten názor, který zde prezentovala Danuta Hibner, a to, že bychom měli mít stejný přístup k těmto zemím mimo eurozóny, mimo eurozónu, pokud jde o jejich přístup k finanční pomoci. Já jsem tedy velmi nakloněn tomu, aby má země přistoupila do eurozóny a doufám, že se nám to podaří a že to sami zvládneme. Nicméně si myslím, že tento nástroj je za této turbulentní hospodářské situace důležitý. Já jsem přítelem své vlády a občas myslím na svou vládu a Švédsko má někdy pocit, že je takovou eh, výspou, takovým ostrovem, kterému se nikdy nic nestane. Ale to je samozřejmě špatný přístup a 90. léta o tom jasně svědčí. Nikdo, nikdo není chráněn, když přijde tsunami. Pokud jde o koordinaci, musíme se zamyslet nad tím, co se stane s dalšími zprávami v tomto výboru a myslím si, že to potřebujeme vytvořit ve formě moderního nástroje, který bude také flexibilní, jak už zde bylo zmíněno. A také si myslím, že musíme zlepšit transparentnost, jak zde zaznělo, a také zodpovědnost skládání účtu informování tohoto výboru a také celý parlament. Takže já podporuji zavedení těchto nových úvěrových linek a roli tohoto parlamentu a Evropského dohledového orgánu a ECB a myslím si, že to posílí celý systém. Možná zde něco chybí. Návrh nařízení se týká také rozpočtu. Komise si vypůjčí peníze na kapitálových trzích a bude za to záruka v podobě tedy evropského rozpočtu, pokud jsem to dobře pochopil. Ten e, evropský rozpočet bude fungovat e, jako zajištění, ale Evropský parlament se k tomu nemůže vyslovit. E, je to tak? Ano. Takže pokud potom nebudou spláceny ty půjčky náležitým způsobem, tak z evropského rozpočtu bude nutno uhradit tyto půjčky. To by potom ovšem vyžadovalo navýšení rozpočtu EU a tím pádem navýšení příspěvku členských států a já myslím, že nad tím bychom se měli zamyslet. To jsou věci, na které třeba odpovědět. Dvě věci tedy. Za prvé role Evropského parlamentu při schvalování půjček a úvěrových linek. Evropský parlament musí eh, schvalovat eh, poskytování těchto půjček a za druhé, jaké dopady to bude mít na rozpočty členských států. Myslím si, že tato otázka musí být náležitě řešena ve stanovisku. A doufám, že to stanovisko přinese náležité odpovědi. Jinak tedy souhlasím se s názory zpravodajky a myslím, že s Danutou Hübnerovou si můžeme být jistí, že jsme v dobrých rukou. Děkuji. Svene, vy budete hovořit za zelené. Ano, já se musím omluvit, musím omluvit naši štínovou zpravodajku Evu Žolí. Ona osobně do toho byla velmi zapojena, když se řešila krize na Islandu tam byla poradkyní vlády a můžete pozorovat tedy podobnosti i mimo Evropskou unii v tomto smyslu, takže já doufám, že můžeme čerpat z té její moudrosti, kterou tam načerpala a pokud jde o obsah, tak eh, především děkuji Danutě Hybner za to, že už uspořádala dvě schůzky stínových zpravodajů na toto téma a my opravdu doufáme, že se bude pokračovat v tomto dobrém duchu spolupráce. Také podporujeme vůli zahrnout všechny ty úspěchy nebo ty novinky, které přinesla zpráva Jean-Paula Gozese, takže mnoho těch našich eh, názorů už je reflektováno v těch současných dokumentech, takže pokud do zajištění sociální spravedlnosti podmíněnosti jednotlivých programů, tak eh, je to pro nás důležité a myslím si, že je důležité také využít této příležitosti, abychom se podívali upřímně na situaci zemí ve východní Evropě, které vždy dostávaly některé z těchto prostředků. Na některé se nahlíží jako na dobré žáky za eurokrize, ale často máme tendenci zapomínat na to lidské utrpení, které sebou stabilizace, opětovná stabilizace makroekonomické situace nesla. Mnoho lidí přišlo o své domovy, přišlo o práci, vzrostla chudoba, takže proto je důležité opravdu upřímně a čestně podívat se na situaci v odpovídajících zemích a podívat se také na sociální dopady programů nad rámec ekonomické analýzy těchto programů. Myslíme si také, že je důležité zamyslet se nad eh, procedurálními aspekty této zprávy, protože, jak jste říkala, paní předsedkyně, toto je na základě článku 352. A naše běžná pravidla jsou tak, že musíme být nejdříve zprávu, abychom potom měli skutečnou páku a mohli působit na to, co dělá rada a komise. Takže pro nás je také teď otevřená otázka, jak bude zajištěno, aby vzali plně v úvahu naše přání a možná by bylo vhodné dát jim také slovo, abychom pochopili, jakým způsobem to budou brát v úvahu. A myslíme si také, že bychom se měli podívat na svá vlastní vnitřní pravidla, jak k tomu budeme přistupovat, protože když se podíváme eh, na to panorama, tak uvidíme více návrhů na základě článku 352 a čím více se dostáváme k limitům smlouvy, tím složitější se jeví smlouvu změnit a tím více budeme mít eh, věcí na základě článku 352, kde ta naše pozice není nejsilnější. A pokud jde o návrh zpravodajky, začlenit tam něco ohledně těch daňových backstops eh, v rámci společného bankovního dohledu, já si myslím, že je velmi užitečné využít této zprávy k tomu, abychom podnítili tuto diskusi. A my chápeme, že ten finanční základní mechanismus, který, který jsme použili teď eh, v krizi, abychom stabilizovali vlády, tak může být v zásadě použit také k tomu, aby fungoval jako backstop, eh, takovou tu zarážku pro přímou rekapitalizaci bankovního systému. Podle nás zde není žádná právní překážka, takže možná bychom mohli vycházet ze zkušeností, které jsme měli o těch programů abychom vytvořili společný backstop. Pro parlament samozřejmě demokratická kontrola nad tím, co se děje v programových zemích, nebo tedy v zemích, které jsou zařazeny do programu, to je důležitá věc. Hovořili jsme o tom i v Gozesově zprávě a vzhledem k tomu, že Ekon je přetížen, tak sebe kriticky můžu říci, že jsme neudělali maximum. Nevěnovali jsme se tomu stejně jako těm věcem, které se odehrály v Lotyšsku, v Maďarsku, v Rumunsku. Nevěnovali jsme tomu stejnou pozornost této části Evropské unie, když některé z těch problémů, se kterými jsme se tam setkali, byly přímým důsledkem krize eura. Samozřejmě v kombinaci s místními okolnostmi, ale možná by ta zpráva mohla také posloužit k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co chceme ve výboru udělat u těchto věcí. Takže to je takový první náhled a ještě jednou děkuji zpravodajce za dobrou spolupráci. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nevidím, že by to bylo za pro ECR ani GUE. Někdo další by rád promluvil? Je tu zastoupena komise. Chce komise promluvit? Ano, děkuji paní předsedkyně. Velmi stručně náš záměr za tímto nařízením je trojí. Za prvé zlepšit bezpečnostní síť pro ne, země, které nejsou v eurozóně, modernizací návrhu a zapracováním nových tedy bezpečnostních pojistek a za druhé zlepšit dohled, zlepšit eh, dohled, který by, byl, který by následoval po financování a dále také chceme bránit eh, množení různých zpráv, které, což je také zastoupeno v textu. Ten text byl schválen v červenci, to jest eh, ještě předtím, než Parlament pracoval na textu pana Gozese a nám záleželo na tom, abychom zajistili, že pozměňovací návrhy, které byly předloženy parlamentu, parlamentem k textu pana Gozese, byly také obsaženy. Samozřejmě za předpokladu, že Tupek bude schválen, což byl důležitý prvek pro nás. A pokud jde o rekapitalizaci a obavy v tomto směru, tady chci naznačit eh, tak, jak řekl zpravodaj, že budeme mít určitý problém zvolit nástroj přímé rekapitalizace jako formy podpory. Ne problémy právní, avšak spíše problémy finančního charakteru. Když investujeme do kapitálu, tak je to mnohem riskantnější, než eh, půjčovat prostředky členskému státu a už s tím zápolíme v rámci systému ESM. A to má skutečně vliv na úvěrové riziko a na další možné dopady pro ratingové agentury. Vzhledem tomu, že rozpočet EU je vlastně ta konečná pojistka, o které mluvil kolega Gilgud, je třeba mít na paměti, že pokud bychom to měli mít eh, vlastně ve společném, eh, mezi společnými nástroji, tak by eh, rozpočet EU byl vystaven právě tomu negativnímu hodnocení. A mohlo by to znamenat downgrading, snížení hodnocení celé EU. A samozřejmě ten nástroj by měl také omezené finanční možnosti, což by omezilo jeho užitečnost. Uh, podle současné konstrukce jsme připraveni s vámi a se zpravodajem zkoumat jednotlivé cesty, které existují v ESM a které zde nebyly tedy e, využity, tedy půjčka, která má následek rekapitalizace celé banky. A to by vyvolalo menší problémy z tohoto hlediska. A měli jsme kvalitní jednání se spravodají a jsme připraveni pokračovat v této dobré spolupráci. Jsme připraveni spolupracovat s Evropským parlamentem přesto, že tady nejde o spolurozhodování jako takové. Tady skutečně naše zájmy jsou spojeny, abychom pokračovali v té dobré spolupráci, kterou jsme navázali nad tím druhým návrhem. Ano, Svane, prosím. Pokud máme čas, to je velmi zajímavé, co jste řekl. Dvě e, stručné otázky. Pokud jsem to dobře pochopil, co nastalo okolo ESM je, je tu snaha právně oddělit obě rizika. A to by byla možnost i zde. A v tom, pokud tedy vytvoříte dvě různé entity, tak můžete zamezit eh, vzájemné nákaze, tedy z, toho riskantního, z těch riskantních půjček k tím druhým. A to je skutečně důrazný argument, pro, proč to nepoužit. Ale politicky se to všem určitě líbilo, ale když se připojíte, když se spojíte vlastně a bude existovat společný bankovní dohled, tak je potřeba, aby existovala i společná finanční pojistka. Já jsem, mám velké obavy, že my nevytvoříme nakonec správné podmínky pro to, aby se toho mnozí zúčastnili na rovném základě. A pokud eh, zde prezentujete negativní eh, tedy úsudek, tak jaký je, jaká je alternativa a jak, jak může fungovat to, to právní oddělení obou. A, a nevím, jak jste jak jste to mysleli, jste říkal, že vaše práce bude vzata v úvahu, pokud bude schválen Tupek. Jak jste to myslel? Tady si kladu otázku, že můžeme vytvořit veškeré podmínky pro následné podmínky a můžete naznačovat, že parlament využívá také podobnou metodu. Ale pokud se mám vrátit k duchu spolupráce na řadě úrovní, tak jak to v tom legislativním procesu má potom fungovat? Já začnu tím koncem, abych zamezil jakémukoliv nedorozumění. My jsme se podíleli na práci na Tupeku a byli velmi zklamáni, kdyby, se ta práce, kdyby ta práce vyšla na prázdno. A vlastně tak je třeba si vykládat, co jsem řekl. A komise měla, má kapacitu prodat pozměňovací návrhy, které jsme projednávali, pokud by tento text měl skutečně právně dozrát. A nyní k té technické části vaší otázky. A aniž bych eh, předjímal, že budeme podporovat váš pozměňovací návrh, my vás podporujeme, pane Gilguden, snažíme se zkoumat cestu pro právní oddělení. Například vytvořením tzv. SPV. A v této fázi jsme zatím nenašli cestu, jak to udělat bez velmi negativního dopadu na kapacitu půjčovat. Technicky za to je to obtížné. Ratingové agentury používají míru defaultu kolem úrovně jedné, když hodnotí, takže to, to skutečně vytváří negativní páku a my chceme, eh, my nechceme, aby to mělo dopad na platební bilanci. A pokud se nám podaří najít kouzelný proutek, tak ho využijeme, aniž bychom nějakým způsobem vyvolávali zbytečně velké riziko. A vy jste zmínil otázku pojistek pro SSM. A to je klíčový aspekt. U zemí, které by se rozhodly pro opt-in a byly by pokryty fondem pro řešení krizových situací, tak bude potřeba mít pojistky. A my jsme nemohli použít SSM jako takové, ESM jako takové a budeme zkoumat eh, další cesty a můžeme si představit například, eh, že společně s ESM budou eh, úvěrové linky, které budou otevřeny pro tyto země, ale tady jsme připraveni reagovat na konkrétní návrhy a jsme skutečně v rané fázi našich úvah v tomto směru. Nyní Danuta. Chci všem poděkovat velmi stručně. Konečně máme bohatou zprávu a nyní nastává i chvíle, kdy můžeme být trošku novátorští a můžeme inspirovat další instituce do budoucnosti. A nejde jenom o konkrétní řešení, které může být zvedeno právě nyní do systému, ale velmi stručně k fiskální pojistce a rekapitalizaci bank. Chápu, že Fond pro řešení krizových situací by byl organizován na, na národní úrovni, ale pokud jde o rekapitalizaci bank, pro tuto pojistku ta otázka je naprosto klíčová dnes, protože stále čelíme značnému riziku v bankovním sektoru, zejména po zavedení SSM zemích, které nyní fungují na základě poboček a filiálek. A máme celou řadu bankovních sektorů, kde dohled je zajišťován instituce, která má nejlepší reputaci v Evropě a která nebude spadat do tohoto systému dohledu. Takže je třeba myslet dopředu a potenciální změny v PSM eh, a pokud je o vložený kapitál z účastnických zemí, bude moci být využit v rámci rekapitalizace. A to je stále existující možnost, ale je to obtížné z hlediska právního, protože máme tu velmi bolestný, bolestný postup. A u toho dalšího nástroje je problém financování, což je problém naprosto reálný, kterému budeme čelit. Když se podíváme, odkud ty peníze mohou přijít. A potom je to třetí možnost eh, spojit to nejen s vloženým kapitálem, možná za účasti MMF, tedy vložit tam cizí kapitál. A posunout se takto zvoleným směrem v Myslím si, že opustit toto téma bez e, řešení je věc, která není optimální a proto se snažíme zjistit, kde by, byla, kde by bylo možné to oddělení a kde může vzniknout tento dvojí tedy dvojí forma kapitálu, vložený kapitál a tedy ten, ten kapitál, který by byl vložen vedlejší cestou. A tady bych chtěla poděkovat všem účastníkům naší rozpravy. Děkuji vám za spolupráci. A také paní předsedkyni otázka, můžeme udělat maximum pro to, vím, jak je to těžké, ale dělat maximum pro to, abychom tedy tu zprávu zpracovali co nejrychleji. Děkuji mnohokrát za to, Danu, to bude třeba to vzít na konferenci předsedů výboru, abychom získali povolení. A já navrhuji, abyste začala tedy připravovat návrh a půjdeme cestou nejdříve usnesení a, a tam, by měl tam by měl být jádro toho obsahu. A toto usnesení to umožní a budeme moci to projednat s koordinátory, jaké to bude mít dopady na tu druhou zprávu z vlastní iniciativy. Zatím vám nemohu odpovědět. Zabýváme se tím. Zatím tedy harmonogram není jako takový ale navrhovatelka a stínový zpravodajové mohou začít tedy pracovat a snad tedy co nejdříve budeme mít výsled, určitý výsledek a potom už také budeme vědět, jak dál postupovat. Je to tak trošku vágní, ale máme zde tedy skutečně obtížnou situaci kvůli objemu práce, který je před námi, pokud je o tyto zprávy z vlastní iniciativy. Výborně. Takže tím jsme ukončili tento bod pořadu jednání a nyní bod 7. Obchody s cenými papíry v EU, centrální depozitář cených papírů a změna směrnic. A jsme úplně přesně na čas, tedy že jsme začínat v 9.40. Tady budeme projednávat pozměňovací návrhy a já Dám slovo zpravodajce Kay Swinburne. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručná ve svém úvodu. Jsem k tomu, že jsme měli velmi produktivní setkání stínových eh, a kolegů ve Štrasburku minulý týden. A já jsem rozeslal kompromisní návrhy, které, znamen, které zejména zahrnují technické pozměňovací návrhy a potom vlastně začíná tato celá zpráva fungovat. Já jsem také rozeslal možný základ pro dohodu mezi jednotými stranami o CSD s tedy bankami. A potom dojde tedy ke snížení rizika, které jsme se zaznamenali. A text je tedy rozeslán, štíno, stínový e, se tím snad zabývají, zda ten text uspokuje všechny politické strany a předpokládám, že to je oblast, kde budou chtít stínoví se vyjádřit. Vzhledem tomu, že jsme zahájili diskusi ve Štrasburku a já tím skončím na základě toho, že všichni dostali ten text kompromisních pozměňovacích návrhů. A já si ráda no, vyslechnu názory stínových zpravodajů, protože jsme měli ten zahajující, to zahajující mě názoru minulý týden. Tedy v tom případě se obrátím hned na EPP, Herberta Dorfmana a toto jednání je na webstreamu a lidé, kteří nás poslouchají na webstreamu, nevědí, co je obsahem těchto návrhů a zřejmě tedy by měli mít aspoň určitou představu. Děkuji. Skutečně já se domnívám, že celá tato diskuze se eh, soustředí na článek 52, kde se objevuje otázka formy. Jakou formu mají mít tyto bankovní služby z hlediska eh, centrálního dep- depozitáře cených papírů? Já si myslím, že eh, zpravodajka Kay Swinburne eh, dala na stůl zásadní návrh. Myslím si, že jde správným směrem principiálně. Já se domnívám, že by se nám mělo podařit vytvořit nařízení, které bude vycházet z toho, že tady musí být oddělení mezi bankovními službami a úkoly centrálního depozitáře. Samozřejmě, že existují výjimky eh, které samozřejmě by měly projít schvalovacím eh, řízením. To znamená, pokud eh, centrální depozitář bude moci nabízet také bankovní eh, služby těm subjektům, které s ním spolupracují, tak by to mělo projít procesem schvalování tak, aby se zajistila efektivita tohoto postupu. To znamená, že členské státy, v kterých činnost centrálního depozitáře funguje a kde by byly také tyto služby, pak by zde měl proběhnout tento povolovací proces a měla by se ho účastnit také komise. ESMA by měla mít poslední slovo, to je velice důležitý prvek v tomto schvalovacím řízení. V takovém případě eh, je možné tedy zajistit eh, skutečně objektivní fungování centrálního depozitáře. Pokud se centrální depozitář rozhodne mít oddělený model, to znamená založit vlastní banku, která by poskytovala bankovní služby, pak se domnívám, že bude vhodné, aby eh, skutečně eh, byly tyto banky vybaveny příslušnými mm, bankovními licencemi a pak myslím, že tady nebude problém. My budeme pracovat nadále na kompromisu a co se týče mojí skupiny, hmm, domnívám se, že se nám podaří najít nařízení, které budeme moci podporit. Ještě, podpořit. Ještě pár slov k tomu zbývajícímu textu. Není tady jenom článek 52, ale také máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které se inspirují, pokud to tak můžeme říct, i skandinávským modelem centrálního depozitáře. Já myslím, že to je odpovědné, to je opravdu eh, specifický model eh, z hlediska práce centrálního depozitáře. Měli bychom zohlednit tento model, protože neobsahuje žádná rizika, naopak eh, poskytuje větší transparentnost hlediska zákazníků a všechny pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, budou podpořeny naší politickou skupinou. A závěrečnou připomínku. Eh, co se týče mm, jednotlivých typů centrálních depozitářů, které fungují v členských státech, já myslím, že eh, eh, není vhodné, aby eh, komise konkrétně určovala a také schvalovala jednotlivá propojení mezi těmito depozitáři. Eh, myslím si, že to by eh, mělo být pouze povinné, pokud tedy to, se to omezí na jednoduchý povolovací proces. Takže to je několik bodů, které byly předmětem diskuze. No, Děkuji. A teď Antolin za SD. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat zpravodajce za spolupráci na této věci. Už se objevilo první kolo kompromisních návrhů a já chci říci, že jsem připraven spolupracovat, abychom posílili centrální depozitáře jako tržní infrastruktury. Takže v tom smyslu jsem předkládal i pozměňovací návrhy, aby to nebyl jenom bezpečný a odpovídající rámec, ale aby byl i transparentní, efektivní a aby se jasně definoval rozdíl mezi základními službami a pomocnými službami. To si myslím, že jsou klíčové aspekty, o kterých musíme diskutovat. Pokud eh, centrální depozitáře mají své hlavní funkce, tak eh, jsou k tomu ještě přiřazovány různé pomocné funkce bankovního charakteru a musíme zabránit, aby se to nesměšovalo takže k tomu je nutno přijmout odpovídající opatření na oddělení těchto funkcí a snažit se poskytnout náležité přechodné období těm operátorům, které v současné době fungují, kteří v současné době fungují, aby se mohli přizpůsobit a aby tedy bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. A v této linii navrhujeme, aby se postupovalo, pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy. Chceme také, aby bylo zaručeno nejen dodržování práv účastníků, ale také těch eh, konečných příjemců, protože je nutno také poskytnout eh, ESMě možnost eh, definovat technické standardy, technické normy. Chceme také, aby byly uplatňovány požadavky na transparentnost a informovanost, aby byly zavedeny normované procesy, protože jedná se o tržní strukturu a proto je nutno, aby existovaly otevřené postupy, které nebudou mít diskriminační charakter, pokud jde o cykly vypořádání, a aby bylo umožněno také zachovat jistou flexibilitu vůči malým a středním podnikům, ale zároveň zajistit splnění požadavků v co nejkratší lhůtě. Minulý týden ve Štrasburku jsme už eh, měli první kontakt. Já myslím, že je tam pozitivní naladění a doufáme, že budeme postupovat až eh, k uspokojivé dohodě pro všechny. Děkuji. A já jsem stínovou zpravodajkou za ALDE, takže si sama dám slovo jako stínové zpravodajce za ALDE. V naší frakci máme celou řadu názorů. Když se podíváte na nějaké věci tohoto charakteru, tak je to vždycky to též. V určitých případech si to můžete vždy rozmyslet, ale rozhodli jsme se, že pokud jde o oddělení těch bankovních a pomocných služeb Není to ten správný přístup, a proto jsme to tedy vypustili ve svém pozměňovacím návrhu. A pokud jde o to, zda by se měli oddělit eh, CSD s bankovní licencí, především ty mezinárodní, tak eh, si myslíme, že by to byl způsob, eh, jak zmírnit riziko, ale vyžaduje to větší hodnocení, posouzení a také přípravu, pokud chceme jít touto cestou. Takže já chci říci, že to je věc, kterou bychom možná mohli zrevidovat, ale nemyslím si, že je to dobré v této chvíli. Stejně jako ostatní kolegové chceme zajistit, že CSD bude nadále poskytovat eh, tyto služby. Musíme zde mít velmi přísné obezřetnostní požadavky, a když se ta bankovní větev CSD dostane do problému, tak eh, je nutné, aby ten systém vypořádání cenných papírů fungoval normálně. A pro mě by ten obezřetnostní požadavek byl, že odpovídající část CRD4 by obsahovala opravdu silné plány řešení krizových situací. Bylo by to v souvislosti se směrnicí o řešení krizí, vydávala by se každodenní analýza rizik a zveřejňovaly by se informace, jak je požadováno v současném CRD. Já nejsem přesvědčená, že když dovolíme, nebo tedy umožníme ty autorizace 2 plus 1, takže by to bylo proti volné soutěži. Když se podíváte na to, kdo vlastní CSD, tak eh, často už eh, jsou do toho zapojeni tím či oním způsobem, takže to nepovede k lepší situaci. Nicméně bylo by dobré mít eh, symetrické uspořádání, kdy CSD by mohlo být omezenou bankou, která tedy požádá o to, aby se stala CSD. Je to možná trošku teoretické, ale myslím si, že bychom měli usilovat o takovouto symetrii, protože to je nediskriminační přístup a nemůžete mít věci pouze jednosměrné, protože pokud je máte pouze jedním směrem, tak je to diskriminace. Myslím, že transparentnost by tomu hodně pomohla. Chci říct si také pár věcí ohledně článku 7 a ohledně disciplíny vypořádání, já si myslím, že je dobré, že je flexibilita v tom novém režimu. Nebude to mít neočekávané dopady na trhy v Unii, protože rozhodně nechceme odrazovat malé střední podniky, aby využívali kapitálové trhy. Protože je to příliš velké riziko pro investory, bylo by tedy velmi problematické odrazovat malé a střední podniky, aby využívali kapitálových trhů ve chvíli, kdy i banky mají problém s půjčováním. Já si myslím, že malé a střední podniky musí být vyloučeny z toho systému buy-in a mělo by být zajištěno, že budou také určité kontroly. Musíme podporovat a zachovat likviditu. A je také pravda, že cené papíry malých a středních podniků a ty méně likvidní cené papíry, o kterých eh, hovořím, by měly být nadále atraktivní pro investory. My musíme být ale realističtí, pokud jde o trhy a nechceme věci tlačit z transparentních trhů směrem k méně transparentním řešením. Takže bylo by logickým řešením, nebo nebylo by logické, kdybychom tedy podpořili jeden režim a ne ten druhý. Já myslím, že bychom měli udělat něco pro ty méně likvidní nástroje. Pokud jde o CSD s bankovní licencí, to jsou články 44a a 52a, tam se to doplňuje ve směrnicích EMIR a MIFID, aby se zavedly konkurenceschopné posttržní služby MIFID a CSDR by neměly být využívány, aby bránili volné soutěži ze strany jiných eh, účastníků trhu a proto bychom měli monitorovat tato uspořádání a poskytovat zprávy komisi. Nemůžeme mít infrastruktury, které by zkreslovaly volnou soutěž a měly by negativní dopad na jednotný trh, protože pokud bychom to udělali, tak by tak by to šlo jiným směrem, než chceme. Pokud by to tak mělo být, tak budeme muset předložit další legislativní návrhy. Pokud jde o článek 33, tak Pokud se zde sehrávalo roli v půjčování cených papírů, tak eh, je rozumné, aby mohli skladovat tyto informace a dát je k dispozici odpovídajícím orgánům ESMA, eh, EBA eh, a dalším. Vím, že teď se hovoří o tomto depozitáři na poli ECB, ale pokud budou tyto informace snadno dostupné, tak si myslím, že to bude dobrý vstup. A pokud jde o vytvoření toho identifikátoru, který by byl právně jasně stanoven, tak CSD musí mít také pravidla pro poskytování informací o těchto transakcích o půjčování cených papírů. My chceme podpořit, a to je článek 2, aby CSD používali mezinárodně otevřené transparentní komunikační postupy, aby se minimalizovaly překážky pro vstup dalších účastníků nebo infrastruktur. To je, myslím, zatím z mé strany vše. Děkuji zpravodajci za její práci. Omlouvám se, že někdy musím eh, takto fungovat na dálku, když tady nejsem, když jsem v trialogu, ale to je takový eh, problém, který je spojen se životem předsedkyně, takže za to se omlouvám. Za zelené Jean-Paul Besse. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci paní zpravodajce, že díky její práci to vypadá, že jsme na dobré cestě a že se nám podaří uzavřít uspokojivou dohodu. Naše, náš souhlas s touto zprávou je dosti všeobecný, s určitou menší výhradou, která zatím není podrobně zpracována. Jedná se o ten slavný článek 52. To znamená, jakým způsobem čitelně, jednoznačně, efektivně oddělit eh, regulační činnosti, bankovní činnosti, abychom se vyhnuli přenášení rizik z bankovního sektoru na centrální depozitáře. Jakou přehradu tady vybudovat proti nákaze? My všichni víme, že tato nákaze je vždy možná a katastrofální. Paní Swinburne Mm, nám nabídla vytvořit určitou neproniknutelnou bariéru, to znamená striktní oddělení těchto bankovních činností. Kompromis, který byl navržen v tomto stádiu, podle nás zůstává relativně dvojznačný. Pravdou je, že umožňuje udržet v některých případech neoddělené jednotky vedle oddělených jednotek nastoluje tady duální složitý systém, který by mohl selhat a mohl by vést k určitým problémům. My se domníváme, že je nutné aplikovat přísný princip jasného oddělení těchto dvou činností. Na jedné straně regulační činnosti a na druhé straně možnosti získat bankovní omezenou licenci v rámci banky, která bude mít jednoznačně vymezený předmět podnikání. Jakmile bude tento princip přijat, pak je možné, aby tento cíl byl slučitelný s přechodným obdobím, které může trvat dvě, tři léta. A můžeme také e, uvažovat o dočasné výjimce, která by umožnila přizpůsobení se e, tohoto odvětví těmto novým Eh, nařízením. Naše stanovisko je dosti jednoduché a nadále diskutujeme s paní Svenban. Měli bychom být striktní z hlediska principu oddělení. Pružní a pragmatičtí z hlediska uplatňování tohoto principu v čase. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nemám tu nikoho za GUE. Mám tu Sariesa a další zájemce o účast. Kdo další se chce zapojit? Takže Sari, prosím. Děkuji, Sharon. Děkujeme zpravodajce za kvalitní práce. Já také si myslím, že ten jediný model by měl být eh, zachován a souhlasím s kolegou z EPP, pokud jde o severský model, který je transparentnější. Měli bychom se také snažit o co nejefektivnější a nejúčinnější řešení. A ve svých pozměňovacích návrhích jsem se snažila zvýšit naše ambice. A řada z nich jsou již pro futuro. Vzhledem tomu, že existuje SEPA, pokud je o platby, Měli bychom usilovat také o SESu, tedy o jednotnou, o jednotnou zónu pro zabezpečení cených papírů. A pokud jde o vytvoření integrovaného trhu s cenými papíry, vypořádání by mělo být skutečně cílem pro e, řešení u jednotného trhu. A pokud to bude náš cíl, tak je třeba, abychom měli společné normy a úplnou interoperabilitu a všichni účastníci trhu by měli používat společné normy, tak, jak je tomu u SEPy a všichni účastníci trhu by měli být tak propojeni, že je možné nakupovat a prodávat cené papíry v rámci této zóny stejně úplně jako ve vlastní zemi. A to uvádíme v svých pozměňovacích návrzích a to mělo být pro investory dostatečné, tedy je, využití jednoho správce cených papírů by mělo stačit pro celou oblast. A navrhuji, aby po roce 2017 by ty lhuty měly být zkráceny na jeden pracovní den a po roce 2020 by to mělo, by mělo být vypořádání probíhat ve stejný den. A vlastně by to vypořádání probíhalo v reálném čase. To je výzva do budoucnosti, ale jsem si jistá, že velký objem peněz by byl ušetřen a také by se zvýšila transparentnost díky těmto pozměňovacím návrhům. Ještě jednou děkuji zpravodajce a věřím, že budeme úspěšně spolupracovat. Děkuji, Mariane. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já budu velice stručná. Já jsem soustředila svoje návrhy na jeden aspekt návrhu komise, a sice oddělení bankovních služeb, tedy předepsané oddělení těchto bankovních služeb. To znamená, že by zde měl být tento separátní model. O tom se již hovořilo velmi rozsáhle, takže já sdílím to zdůvodnění. Také byly zmíněny námitky proti tomuto systému, ale já pro tyto námitky nemám pochopení, nikdo mě zatím nepřesvědčil, proč bychom měli tady mít model 2 plus 2, proč by to mělo být možné z hlediska vypořádání. Podle mého názoru mohou ty dva modely fungovat taky vedle sebe, to znamená 1 plus 2 by mohlo paralelně fungovat z hlediska vypořádání 2 plus 2 to znamená, obojí by mělo být možné. Samozřejmě, že eh, tady musí platit stejné eh, striktní požadavky, ale myslím si, že konkurenceschopnost tím eh, nebude pozměněna. Proč se tady předepsalo 2 plus 2? Zdůvodňovalo se to menšími riziky a více konkurencejí, konkurenceschopnosti. Já sice chápu eh, toto zdůvodnění, my všichni chceme eh, soutěž, chceme méně rizika, to je také nezbytné. To musí být naším cílem. Ale to, co teď eh, konkrétně je navrženo, poprvé řečeno, mám určité pochybnosti, jestli těchto cílů dosáhneme. Takže já jsem předložila odpovídající pozměňovací návrhy. Já si myslím, že oba modely by měly fungovat paralelně a neměli bychom předepisovat, že to musí být 2 plus 2, měli bychom mít i model 1 plus 2. Děkuji. Does Přeje se komise vystoupit? Jennifer? Děkuji mnohokrát. budeme hovořit poměrně obecně. Neznáme podrobnosti návrhu paní Swinburne, ale opíráme se o komentáře, které zde zazněly. Za prvé, pokud jde o oddělení služeb depozitáře CSD a bank, asi pro vás nebude překvapivé, ale větou v našem návrhu jsme, jsme přesvědčeni, že bezpečnost je na prvním místě a segregovaný model je bezpečnější. Co se týče některých eh, komentáře paní Tyson, že oba systémy by měly být paralelní, my bychom spíše uvítali systém, kde ten segregovaný model bude pravidlem a integrovaný model bude spíše výjimkou a ne pravidlem, protože jsme přesvědčeni, že segregovaný model má jasné výhody. A nyní, pokud jde o komentáře z vaší strany, pokud jde o to období nákupu. Sympatizujeme do jisté míry s důvody pozměňovacího návrhu, který zde byl předložen stínovými zpravodaji. A také rozumíme té flex, potřebě flexibility. Nicméně upravovat výjimky může být skutečně obtížné a může být také obtížné dostatečně v legislativním textu na, definovat tyto výjimky. Nicméně můžeme zkoumat různé myšlenky pro postup vpřed, kdo případně může, kdy je možné tady odložit eh, to, to období nákupu například obci pro přijímající stranu kdy se rozhodne případ od, od případu. Konečně několik eh, připomínek zaznělo, co se týče severského, skandinávského modelu a také zazněly připomínky, zda tedy by to měla, měla být eh, holdingová struktura typu Omnibus nebo nějaká jiná. A chci upozornit na to, že jsme vzali na vědomí, že v současné době zvažujeme legislativu v oblasti cených papírů. A tady by bylo lepší to řešit horizontálně a ne vlastně v kontextuálně, tedy spíše volit cestu případ od případu, než jít cestu toho horizontálního přístupu. A to je pro nás téma na jaro příštího roku. Až to uvidím, tak tomu uvěřím, říká paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Kej, není máte slovo. Děkuji. Děkuji vám všem za vaše poznámky, včetně komise. Myslím, že napříč stínovými zpravodaji jsme dostali k závěru, že kombinace CSD a banky by měla být výjimkované pravidlem. Takže tady skutečně čteme ze stejných not a ten kombinovaný model by měl zda by měl fungovat eh, tedy na dobu neurčitou, anebo zda by tam měla být omezená doba přechodu k jednomu modelu. A to je diskuse, kterou povedeme se stínovými v následujících týdnech, případně po Vánocích, nikoli během vánočního období. A myslím, že to je diskuse, která je důležitá. A samozřejmě i když komise nás chce přesvědčit, že jsou výhody, které vyplývají z toho oddělení, tak také bude třeba zjistit, eh, jak se sladí stanoviska zelených a EPP například. Pokud jde o přímém holdingovém modelu a pokud jde o řád při vypořádání pohledávek, ty návrhy zatím nejsou povinné a jsou vlastně vyvolány příjemcem a potom by to mělo přispět k řešení řady problémů u těch méně likvidních eh, cených papírů a akcí. A měli, neměli bychom přijímat, do toho zabudeme přijímat většinu nebo eh, menšinu eh, tedy kotovaných akcí. A je důležité, abychom podporovali transparentnost a řada pozměňovacích návrhů se týkají právě transparentnosti, zlepšení transparentnosti na všech úrovních a to také umožní, aby systém fungoval mnohem efektivněji. Souhlasím s tím, že u článku 128 bychom měli sdílet ambice Sáry, ale jsem přesvědčena, že abychom skutečně to mohli splnit, potřebujeme SLR, tedy tu legislativu, která zatím nám uniká. A ta už je odložena tak dlouho, tak vlastně my se snažíme, my se snažíme ji neustále eh, stíhat a zatím se nám to nepodařilo. Takže kdyby se podařilo, aby tato, tento návrh byl již projednán, tak by pro nás to znamenalo velké usnadnění naší práce a snad budeme moci zachovat eh, konflikt eh, právních, spor právních norem a právních systémů. Snad toto bude moci být vyřešeno a bude moci vzniknout, by vznikl jednotný trh eh, pro vypořádání cených papírů. A možná se nám podaří najít jinou zkratku i pro tento systém, ale skutečně ty ambice by měly být i v našem návrhu. A vzhledem k tomu, že to je značně technická oblast, věřím, že se nám podaří dosáhnout dohody napříč politickými skupinami. A ti nestínoví, kteří mají zájem o tuto záležitost, pokud mají tedy potřebu dostávat dokumentaci, tak prosím kontaktujte mou kancelář a my vám poskytneme kopie našich návrhů, není to vůbec tajné. A pokud někdo nám chce pomoci v naší práci, tak vás rádi přivítáme. Chceme působit inkluzivně, to se týká stínových. A třeba aby tato technická záležitost byla tedy udělána správně. Budeme, máme tedy dokument před sebou a věřím, že v novém roce budeme schopni, budeme schopni postoupit významně ku předu. A bude to mít dopad i na dokumenty týkající se bankovních služeb. A já si přeji, aby ta dohoda byla skutečně napříč politickými stranami spíš a bude to mnohem lepší, než když budeme postupovat eh, pouze na také dohody některých. A věřím, že to bude dobré i pro veškeré investory. Děkuji, Kej. Cílem je hlasovat ve výboru 21. ledna příštím roce a na květnovém plénu by to mělo přijít na program, což nám dává dostatek času pro trialogy a podobně. Takže děkuji mnohokrát a souhlasím s vámi, že tyto věci by měly zůstat tedy naš, na zřeteli, protože komise říká, že bychom měli možná počkat, než bude tedy legislativa o cených papírech. Ale za to vám tedy skutečně děkuji. A další bod na pořadu jednání je hlasování, které má nastat v 10.30. Takže máme krátkou přestávku do 10.30. Děkuji vám.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 Děkujeme.

still saying. Right, okay. Whoops, had you there. <laughs> um, right, I think it... Já myslím, že nadešel čas hlasování. Musím se omluvit, říká předsedkyně. Máme tu také odložená oznámení předsedy. Za prvé, u Emiru akty přenesené působnosti, návrh eh, technických norem. Prosím o klid. Prosím o klid. Nemůžeme začít hlasovat, dokud to nebude klid. Takže za prvé, Komise má schválit velmi záhy akt přenesené působnosti na EMIR. To se týká návrhu technických norem. A tyto normy byly předloženy koncem září, takže termín pro schválení je do konce prosince. A komise chce tento akt přenesené působnosti schválit do 19. prosince bez změn a parlament má na přeskum jeden měsíc a přijetí tohoto textu před eh, přestávkou znemožňuje právo přeskumu do měsíce ze strany parlamentu a tedy jménem výboru požádám prodloužení této lhuty o jeden měsíc tak, jak to umožňuje příslušná, příslušné nařízení. Kromě toho komise neodpověděla na připomínky členů Ekonu u návrhu regulačních technik což bylo předloženo v polovině října, ani neodpověděla komise na dopis Venera Langena z října. Takže vyzývám komisi, aby komise zareagovala co nejdříve, aby odpověď mohla být do přeskumu zapracována. Vzhledem k tomuto incidentu opět veškerá doba na přeskum spadá do zimní přestávky, takže věřím, že budeme pozorní při legislativní činnosti a budem, je třeba dbát toho, abychom si vlastně takto nekomplikovali život eh, v tom ročním cyklu těmito dobami na přeskum. To se týká CRD, MIFIDu a dalších eh, záležitostí. Měli bychom se snažit tedy tyto věci vyjasnit. Aktualizace u trialogu o kapitalovém kapitálové přiměřenosti. Tam jsme vyřešili některé makroobezřetnostní požadavky, kapitálové normy, další mediace pro EBA, právo oblasti leverage a další. A celá řada v celé řadě otázek byly vyjednány předběžná stanoviska v bilaterálních schůzkách. A lituji toho, že aktualizované dokumenty zatím nebyly dostupné k rozeslání. Já je také sama nemám a věřím, že konsolidovaný text se stanoviskem bude připraven a rozeslán. A politické skupiny i poslanci budou mít aktuální informace musím se obrátit na výbor ve dvou věcech. Fond pro evropský rizikový kapitál u sociálního podnikání. Tam jsme dospěli k dohodě za dánského předsednictví, ale potom to se zadrhlo na daňových otázkách, došlo k politické dohodě u těchto dvou věcí na začátku prosince a Koreper nyní potvrdil tuto schodu dopisem z 12. prosince takže podle článku 73 jednacího řádu nyní provádíme konzultaci výboru. A já dám slovo jednomu či více zpravodajům. Eh, chcete něco říci na toto téma, anebo postoupíme dále? Pokud nikdo nemá námitky, budeme hlasovat eh, nad dohodnutým textem v únoru nebo březnu ve výboru. Po přeskumou právníky, lingvisty. Namítáte něco na tuto konzultaci? Dobře, postupíme dále. A to samé u ratingových agentur číslo 3. Politická dohoda byla dosažena v listopadu a nyní se obracím na výbor Leonardo. Ne, děkuji, paní předsedkyně. Chci pouze potvrdit eh, tu dosaženou dohodu. Byla to opravdu náročná práce, protože východisko Evropského parlamentu bylo opravdu nahony vzdáleno stanovisku rady. Já děkuji stínovým zpravodajům, protože jejich role byla při jednání klíčová. Měli bychom diskutovat na plenárním zasedání ve Štrasburku, myslím v úterý 15. ledna. Už k tomu nechci nic doplňovat, protože včera už jsem uvedl své názory, když tady byl kyperský ministr a bylo tady i více lidí, takže k tomu už nemusím nic dodávat. Děkuji, takže pokud výbor nic nenamítá, tak to bude předloženo na plenárním zasedání v lednu 2013, někdo nic nenamítá. A konečně národní a regionální účty 7. prosince jsme se dohodli s radou, pokud eh, šlo o ty otevřené otázky týkající se národních a regionálních účtů. To je věc, která nám eh, umožní uvést do praxe část šesti balíčku Já jsem zpravodajkou za výbor k této věci, protože nikdo jiný to nechtěl dělat, takže já se teď s vámi znovu poradím. Musím říci, že v průběhu této práce jsme zjistili, že je zde více věcí, na kterých musíme ještě trvat. A bude to buď zpráva z vlastní iniciativy, nebo a to bude usnesení, o, které se bude, o kterém se bude diskutovat eh, na úrovni koordinátorů, pokud o ty příští kroky, ty jsou velmi důležité. Také bych ráda poděkovala parlamentním právníkům, lingvistům za tu jejich práci, protože tam byly opravdu tisícovky a tisícovky stránek a bez jejich pomoci bychom eh, nenašli ta horká místa a musíme tím znovu projít s radou, než budeme hlasovat. Takže nevím, kdy to bude naplánováno, ale ráda bych se zeptala, zda máte nějaké námitky, aby to šlo na plenárku k hlasování. Žádné námitky nevidím, děkuji. A ještě více se to komplikuje, jak uvidíte za chvíli, podle nového pravidla 70. A teď můžeme přistoupit ke zprávě Filipa Debakra o zlepšeném přístupu malých a středních podniků k financování. Ne, promiňte, ne. Děláme zprávu Edvarda Skikluny o evropské statistice. Jsme všichni připraveni? Zpráva Skikluna. Nejdříve testovací hlasování. Takže otevírám hlasování, stiskněte svá šťastná tlačítka. Kdo hlasuje, že pojedeme na prázdniny? Ano, končím hlasování. Takže 34 pojede na prázdniny a dva se zdrželi.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 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato. Pokud chcete, tak to ověříme. 55. Ne, je to zamítnuto. 17 pro, 20 proti. Nemůžu se takhle spolehnout na skupiny, protože tady všichni nejsme. Kompromis E má dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Druhá část, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato.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 Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to přijato 20 ku 16. Kompromis H ve třech částech. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Druhou část tady nemáme. Počkejte, pokud je druhá část přijatá, tak to je potom. Edward, chcete se vyjádřit tomuto pozměňovacímu návrhu? Ústní pozměňovací návrh se týká části dvě. With the close monitoring by the national parliaments. Nebude tam participation, supervision, nic takového. With a close monitoring by the national parliaments.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to přijato, ale ověříme to. 71. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato 22 ku 15. Takže teď pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sedmdesát čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme Sedmdesát čtyři. Hlasovali všichni, končím hlasování. 21 k 17 je to přijato.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 proti, zdrželi se, Zamítnuta. Ověříme. Uh, oh dear, that's carried. O, je to přijato. Je to opravdu těsné hlasování, 20 pro, 19 proti, takže je to přijato. Kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis K. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis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 25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis M, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 29, pro, proti, zdrželi se přijato. 30, pro, proti, zdrželi se přijato. 31 pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis N pro. Ústní pozměňovací návrh máme k tomuto odstavci, ke kompromisu N. Slova harmonized chceme nahradit slovem unified. Takže se slovem unified eh, jste pro, kdo je proti, kdo se Když lidé křičí ano nebo ne, nemáme tam tedy žádnou námitku proti ústním pozměňovacímu návrhu, který tam dává unified místo harmonized, nebo naopak. Takže tam má být harmonized.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 A teď budeme hlasovat o takto pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 38 pro, jeden se zdržel, nikdo nebyl proti. Hlasování o legislativním usnesení. Hlasovali všichni, končím hlasování. 38 má pro, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel. Sofie? Děkuji, paní předsedkyně. Než přistoupíme k poslednímu hlasování o rozhodnutí vstoupit do jednání o dohodě v prvním čtení, musím říci, že opravdu vřele podporuji zpravodaje v těchto jednáních, ale chci upozornit eh, jako v předchozí debatě na to, že to, co jsme tady přijali, podle mého názoru není koherentním a přímým uspořádáním, kdy by byla zajištěna rovnováha mezi transparentností, demokratickou odpovědností. Tam jsou parlamenty, centrální banky, ředitele statistických úřadů, i účetní dvůr, všichni tam hrají různé role a podle mě pořád ještě není jasné, jaké vztahy mají mezi sebou. Takže já jsem na to upozorňovala při rozpravě svého času a ráda bych požádala zpravodaje, aby se opravdu ujistil, že výsledek jednání bude koherentnější a jasnější protože si myslím, že je to v zájmu demokracie, abychom věděli, eh, kdo dohlíží na koho a jak to tady funguje. Filip, ano, souhlasím do určité míry, ale buď eh, nahradíte spagety kanelony, což je jednodušší, anebo tomu přidáte dobrou omáčku, protože špagety s dobrou omáčkou, to může být také něco dobrého. So. Dobrá, takže to je první text ekonom, který schvalujeme podle, nových, podle nového článku 70 o trialogu. Takže musíme explicitně rozhodnout o zahájení jednání. A to jde cestou hlasování. Je třeba, aby to byla většina členů výboru Ekon takže musí mít 25 eh, kladných hlasů a to rozhodnutí zas obsahuje také mandát, jako obvykle, a také tým projednání Předsedkyně Stínový a zpravodaj, případně místo předseda. A to v tomto případě bude také asi současně zpravodaj. Takže nyní budeme o tom hlasovat. Je to, bude to nejjednodušší elektronicky, tedy rozhodnutí o vstoupení do jednání o dohodě v prvním čtení v této zprávě s naším obvyklým vyjednávacím týmem. Takže prosím, hlasujte. Hlasovali všichni. Uzavíráme hlasování. 38 hlasů pro, jeden hlas proti. Nikdo se nezdržel. Takže se můžeme pustit do jednání v prvním čtení. Děkuji mnohokrát. A nyní, nyní zpráva Filipa de Bakera o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování. Mám svůj hlasovací seznam, takže i když sekretariát není připraven, začneme. Název, původní znění, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis BB, kde pro? Kde je pro kompromis BB? Schváleno. Pozměňovací 33. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 34 pokryto, 35 kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis C s ústním pozměňovacím návrhem na žádost EPP highlights the importance of strengthening the local banking system. Nikdo má námitky, nemá,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 46, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Takže si to ověříme. Ověřujeme si pozměnce 48. Zdá se, že palce se nyní obrátily. Tak teď je to skutečně zamítnuto. Nějak se to, nebylo to jasné. Původní návrh. Kapitoly 2, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis D, kdo je pro, schváleno. 52, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis E. Ve dvou částech. První část. je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní kompromis F, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis FF, kde je pro, proti, držel se, schváleno. Původní návrh u kapitoly 3, kde je pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis G, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 69, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Takže původní znění, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 70, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 71, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 72, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Původní text u kapitoly 4, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis H, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 79, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 79, kde pro, proti, zdržel se, z... schváleno. Kompromis I, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 12, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis je, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 91, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 94, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pětka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 17, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis MM, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis N, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. 107, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Původní znění odstavec 20, kde pro Takže odstavec 20, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kapitola 6, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 109, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 111, byl pro, proti, zdržel se zamítnuto. Původní znění odstavce 21, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 112 stažen, 113, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 114 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 115, kde je pro, proti, držel se schváleno. 116 ve dvou částech. První část jde pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověříme si to, tedy první část 116. Zvláštní signalizace byla. Schváleno 23 ku 16. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 117, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 118, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 119, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 122 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 121 je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis O, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 123, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 127, kdo je pro, proti, zdržel se Ověřujeme si 127. Hlasovali všichni, Končíme hlasování. Sváleno. 28 pokryto, 129, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 130, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 131, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 132, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. To si ověříme u 132. Myslím, že EPP bylo osamoceno. Končím hlasování. 22 ku 17 proti. 135, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 136, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Kompromis P, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 140, Původní ustanovení, kdo je pro, proti, uvěřujeme si to u 140. soli všichni a je to 20 ku 20, takže to odpadá. Jednička, citace, schváleno, pozměnce návrh jedna, kde pro, proti, zdržel se, schváleno, dvojka, kde pro, proti, zdržel se, Můžeme to hlasovat dohromady s výjimkou čtyřky. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. si návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno rovněž. Takže máme veškeré citace a nyní kompromis Q. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Úvodní ustanovení A, 6010, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 11, kde pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 12, kde pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis R, kde pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 15, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 17, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. Úvodním samým C, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 18, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zaměstnanost dvě kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozřejmě devítka ze zaměstnanosti 16, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. M po 24, kde pro, proti, zdržel se. Můžeme si to ověřit. pozice 24 z výboru Ample. Najednou je tu 41 přítomných. A je to zamítnuto. 19 22. Imko 14, kde pro, proti, držel se, je to snad schváleno, ale ještě to ověříme u čtrnáctky z výboru IMCO. Hlasujeme o pozměnském návrhu 14 výboru IMCO. IMCO 14. Hlasovali všichni. Všichni hlasovali správně, ať je to jakkoliv. Končím hlasování. Schváleno 21.19. Imko 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Imko 24. Kdo je pro? 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A to je celé. A nyní hlasujeme o textu po úpravách. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 39 hlasů pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Děkujeme mnohokrát. Liam. Zatím ještě nemůžeme slavit Vánoce. Oh, I see. Right. So that's 40 in favor. že to bylo 40 hlasů pro, ano. Děkuji mnohokrát. Naše další jednání bude 10. ledna a přeji vám hezké prázdniny, veselé Vánoce. Filip. Již existuje stanovisko k harmonogramu trialogu v tom týdnu, který začíná 7. ledna? To vám nyní neřeknu. Musím konzultovat eh, nástroje pro trialog zatím.